Guten Morgen, wir nehmen... Dobrý den, opět eh, zahájíme naši práci. Máme nyní na pořadu jednání. Prosím, máte slovo. Uh, Madam Chair, I find that... Předsedkyně, já shledávám, že včera ta nemožnost Olafu dokončit tu prezentaci to, že nebyl čas na plnou diskuzi zprávu Olafu, že to je něco nepřijatelného. Asi před měsícem a půl jsme měli půl den diskuzí, eh, prezentací toho řídícího výboru a všichni členové výboru se vyjádřili. Dozorčího výboru tedy. A včera jsme eh, prostě nedostali odpověď, protože se eh, zastavilo jednání u ústřední otázky, jestli čísla a fakta ve zprávě OLAFu jsou důvěryhodná nebo ne. Proto soudím, že bychom měli dostat druhou příležitost na začátku možná podzimního eh, zasedání hovořit znovu o aktivitách OLAFu. Včerejší diskuz, diskuze prokázala, že je nutno s OLAFem hovořit pravidelně, periodicky, protože mnohé z otázek, eh, o kterých nám, o které nám eh, jde, se vyjasnilo s Olafem. Potřebujeme hovořit s Olafem pravidelně, protože máme zájem o Olaf, který je důvěryhodný, spíš než orgán, o němž se, u něhož se očekává, že, ba, že má být zodpovědný, ale přitom se tu neustále vznáší jakýsi oblak pochybností, jestli tomu tak je nebo ne. Takže já si myslím, že včerejší zasedání bylo špatně naplánované, až také nevhodně přerušené. Mnohokrát děkuji, pane Pirinský, za vaše vystavení. Bylo by bývalo dobré, kdybyste to vyjádřil včera. To bychom mohli něco udělat. Víte, že dohledový výbor měl 90 minut, generální ředitel měl 90 minut taky a pak to bylo nakonec 110 minut, pokud jsem to dobře počítala. Já jsem přerušila generálního ředitele poté, co vlastně 15 minut odpovídal na jednu jedinou e, otázku. A přitom ta odpověď nebyla mi příliš jasná. Možná, že jste chytřejší než já. Včera jsme se dohodli, že mm, zašleme písemné e, otázky, vytvoříme jakýsi dotazník, e, kde budou dodatečné podrobné otázky a dáme termín na odpovězení těchto otázek. Soustředíme tedy odpovědi. A samozřejmě tyto otázky tedy pošleme Olafu a samozřejmě tyto otázky s vámi tedy ještě mm, projednáme. Chci ještě říci, že jsem eh, překvapená nepřesností nebo nedostatkem preciznosti v odpovědích eh, pana generálního ředitele. Samozřejmě, že eh, budeme následně ještě konat a budeme se k tomu vyjadřovat, až budeme mít odpovědi. Ty budou zřejmě preciznější. Chci ještě poukázat na to, že minule jsme se setkali v září s generálním ředitelem. Víte, Eh, tady mm, často se mě ptáte, jestli jsem eh, osobně nějakým způsobem uražena, že nechodí tak často. No, popravdě řečeno, měl by samozřejmě chodit častěji. Eh, jsou tady další otázky, takže budeme pokud možno tedy takto ještě postupovat. Budeme také se všemi jednat. Nemějte Eh, strach. Určitě vaši žádost ještě velmi brzy projednáme. Chcete ještě k poslední, eh, teda k minulé do rozpravy něco říci? Eh, samozřejmě, já bych si byla byla přála, kdybych nemusela přerušovat, ale mm, také tady lidé vystupovali, pak jsme tady měli ještě autory té studie, kteří měli spoždění vlastně z důvodu vystoupení generálního ředitele. V každém případě děkuji těm, kteří zde zůstali až do konce, takže nemějte strach, určitě se k tomu budeme vracet. Další připomínky nikoliv, takže začneme hlasovat. A sice o ochraně finančních zájmů Evropské unie směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky založeným na plnění stanovených cílů. Máte karty? hlasovací? Někdo nemá? Voting card with her? With him? Is there anybody who... Někdo? Takže uděláme zkoušku, prosím, abych věděla, kolik tady máme hlasovacích karet. Elektronická zkouška, hlasování. 24 Karten, 24 karet, 22 to tlačilo. Dobře. A busy. Gut. Dva kolegové to už řeší. Dann fangen wir an. Dobře, takže začneme. Pozměňovací návrh 8. Tři části. Máme tady tři části. Takže osmička, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Takže přijato, první část, druhá část pro? Proti? Zdržel se? Většina. Proti? Třetí část? Proti? Zdržel se? Přijato. Devítka pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 10 pro, proti, zdržel se přijato, 11 pro, proti, zdržel se přijato. Ve dvou částech, nejdříve první část pro, proti, zdržel se přijato. 12 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ano, ověříme. Ověřujeme třináctku, elektronicky hlasujeme. Hlasování u konce. Takže negativní výsledek. 16 proti zamítnuto. 14 pro proti, držel se přijato, 15 pro, proti, držel se zamítnuto, pozměňovací návrh 16 pro, proti, držel se zamítnuto, 17 pro, proti, držel se přijato, 20 pro, proti, teď to není jasné, takže dvacítku elektronicky ověříme. Návrh 20. Elektronicky. Hlasování u konce. Zamítnuto 12 k 13. Takže to nebylo úplně jasné. Takže 19 pro, proti, držel se, zamítnuto. Druhá část 19 pro, proti, držel se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti. Takže 21 eh, ověříme elektronicky první část. Hlasování je u konce. Přijato. Druhá část pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 22 pro, proti, zdržel se přijato, 23 pro, proti. Takže ověříme elektronicky, 23 hlasujeme. Myslím si, že je to zamítnuto, ale nejsem si jista. Hlasování u konce? Ano, je to tak. 13 k 12. 24 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 25 pro, proti, zdržel se přijato 26 pro, proti, zdržel se přijato 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto 28 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale budeme elektronicky ověřovat 28. Myslím, že to bylo 12 13. Takže elektronicky ověříme. Hlasování u konce. Ano, zamítnuto. 29 pro. Proti, zdržel se, přijato. 30 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. 31 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. 32 pro. Proti, zdržel se, přijato. 33 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto, 34 pro, proti, zdržel se, přijato, 35 pro, proti, 35, ano, takže si to ověříme elektronicky, myslím, že to bylo zamítnuto, 35 elektronické hlasování. Hlasování u konce. Ano, zamítnuto. 14 ku 12. Zamítnuto. Takže 35 a 36 to je stejné. Takže 630, kdo je pro, proti, držel se, taky zamítnuto. 37 pro, proti, držel se, zamítnuto. 38 pro, proti, držel se, přijato, 39, první část pro, proti, držel se, přijato, druhá část pro, proti, držel se. Musíme to ověřit, tak 39, druhá část elektronicky. Hlasování u konce. Takže zamítnu to. Stejný počet hlasů pro a proti. 13 ku 13 je výsledek. Je to tak? Ano, je to zamítnuto. Je to zamítnuto. Zamítnuto. 40. Tady máme ústní pozměňovací návrh, jsou tady námitky, není tomu tak, takže hlasujeme pro, proti, držel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, přijato, 42 pro, proti, zdržel se, přijato, 43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 44 pro, proti, zdržel se, přijato, pozměňující návrh 1, je to úvodní ustanovení 1 pro, proti, zdržel se, přijato, úvodní ustanovení 2 pro, proti, zdržel se přijato, trojka pro, proti, zdržel se. To musíme ověřit. Takže ověřujeme trojku úvodní ustanovení. Je to pozměňující návrh číslo 3. Takže hlasování u konce. Zamítnuto. Návrh 4. Úvodní ustanovení. Pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 5. Pro, proti, zdržel se, přijato, 6 pro, proti, zdržel se, přijato, 7 pro, proti, zdržel se, přijato. A tady máme stanovisko zemědělského výboru, takže jednička je pokryta, dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 3 pro, proti, zdržel se, přijato, 4 je už pokryt, 5 pro, proti, zdržel se, přijato. šest pro, proti, zdržel se, přijato. sedm pro, proti, zdržel se, přijato. osm pro, tady VIS, pozměňující návrh jedenáctka, to, to bylo přijato. Takže osmička, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 9, je tady ústní pozměňovací návrh kolegy Gíseke. Jsou tu námitky? Není tomu tak? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 10 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 11 je pokryt. 12 odpadá. 13 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 14 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 15 Takže co tady musím udělat? Kdo je pro? Proti? držel se. Přijato. 16 pro. Proti? držel se. Přijato. Pozměňovací návrh 17 odpadá. 18 pro. Proti? Takže ověříme 18. Elektronické hlasování.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 23, jeden hlas proti, dva hlasy se zdrželi, takže blahopřeji panu zpravodaji k tomuto výsledku, také děkuji za to rychlé hlasování a pokračujeme dále v našem pořadu jednání. A sice máme zde bod 9. To jsou ta odložená absolutoria. Devítka se týká Evropského inovačního a technologického institutu z Budapešti, zkratkou EIT. A kolega Čarněcký je zpravodajem a dostává slovo. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně blahopřejím dalším zpravodajím. Takže nejprve k EIT. Poté, co jsme identifikovali několik eh, otázek, záležitostí týkajících se rozpočtu míra chybovosti na 2%, problém s ověřováním ex ante a ex post a s postupy udělování zakázek. Parlament se rozhodl, že odloží absolutorium pro EIT z Dubna. Agentura měla další problémy týkající se personální politiky, eh, absorční kapacity svých eh, příjemců a spoždění při implementaci interního auditu, respektive doporučení k tomuto auditu. Pak nám eh, podali podrobnou zpráv, akční zprávu a tyto kroky z této zprávy byly prezentovány a vyhodnoceny v mém návrhu zprávy. Agentura eh, zlepšila instrukce eh, dávané osvědčovacím auditorům, které byly také komunikovány příjemcům. Kontroly ex ante byly posíleny a grantová uvěřovací strategie byla dále předmětem revize. Agentura zavedla dodatečné ověřování ex ante jako jakousi druhou linii ověřování, kromě kontrol v terénu, které pokrývaly zhruba 40 grantů zaplacených podle, na základě dohod z roku 2013. A tomu potom eh, tedy vedlo a, a reziduální eh, chybovost 0,69%. Eh, Tím to znamená, že došlo ke zlepšení procesu udělování zakázek a kromě toho agentura provedla řada školení pro své zaměstnance, kteří zodpovídali za udělování zakázek. Také byl, byla snížena eh, eh, pravidelná obměna, ten turnover, jaký se obrat mezi zaměstnanci na 12% oproti eh, předchozím letům, kde byla mnohem vyšší. Takže mohu doporučit absolutorio, udělení absolutoria pro EIT. E máte? Takže to je vše? Yes. You finished, ja. Yeah, vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Takže zaznělo zde doporučení na absolutorium. Kolega Vogen se hlásí. Uh, Děkuji. Chci také poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. SAD podpořují, eh, podporují to, toto doporučení na udělení absolutoria, tedy na odložení absolutoria v důsledku toho, že tam bylo tolik problémů ale je dobře, že jsme se teď mohli na tu situaci podívat podrobněji a že jsme identifikovali eh, řadu zlepšení eh, zjištěných jak verbálně, tak eh, i v té zprávě, které máme před sebou. Takže SAD teď může podpořit už zpravodaje a podpořit i absolutorium. Kolega Stechovský, bitte. kolega Stechovský. Děkuji, pane, paní předsedkyně, a děkuji i panu zpravodajovi za zprávu. Za za Evropskou lidovou stranu bych chtěl říct několik postřehů. Podle mě byla discharge posunutá právem a je dobře, že jsme to udělali, protože je to, parlament vydal jasný signál, že nechce v budoucnu, aby se podobná situace, jako byla v případě Evro, EIT, eh, e aby se znovu opakovala. A ty výsledky jsou velmi, velmi dobrý. Eh, za mě musím říct několik důležitých postřehů. Tato agentura eh, ano, nyní je připravená pro udělení discharge, nicméně my musíme i nadále být důslední a sledovat sledovat, kam se bude vyvíjet. Především mě zajímá, jestli opravdu eh, bude eh, posun v personalistice, kde do dneška nejsou třeba obsazené čtyři posty. Velmi důležité, jak bude vypadat, eh, vypadat další fluktuace zaměstnanců, jak budou vypadat, vypadat další další aplikace těch procesů. A to myslím, že uvidíme až v Discharge 2014 nebo 2015. Proto za Evropskou lidovou stranu říkám ano, udělení, udělení Discharge souhlasím, nicméně zdůraznuju, že je potřeba i nadále tuto agenturu sledovat. sehe weißen Rauch. Dankeschön. Ano, takže bílý kouř, kolega Ali. Děkuji vám, paní předsedkyně. I teď je na mě řada, abych poblahopřál eh, panu Černeckému k návrhu zprávy k mm, eh, absolutoriu k mm, discharge na, za rok 2013 od eh, toho, toho prvního případu, eh, kdy došlo k odmítnutí, tak od té doby jsme obdrželi informace, na základě nichž můžeme konstatovat jasný pokrok oproti první zprávě. A souhlasíme s řadou různých zjištění a máme následující poznámky. Legal, otázka legality transakcí institut se řídil instrukcemi a to mělo pozitivní dopad na kvalitu práce auditorů a jejich e, jimi vydávaným, vydávaných osvědčení. EIT dále zlepšil své interní procedury a tím pádem e, nyní plně splňují pravidla pro udělování zakázek, pokud jde o rozpočet a finanční zprávu, tak tam opět jsou pozitivní tendence, pokud jde o monitorování a plánování. tak se zlepšila eh, absorpční kapacita příjemců. Ehm, k otázce interního auditu, rovněž pozitivní vývoj. zejména v těch případech, kde byly implementovány body akčního plánu. A ve světle všech těchto uvedených kladných kroků rovněž můžeme discharge podpořit. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Nikdo další už se nehlásí. 4. září 2015 jsou pozměňovací návrhy, které by měly být předloženy, takže pak eh, budeme hlasovat a 2. října by to mělo být na plénu. Ale je jasné, že EIT dostane od nás absolutorium, ale za určitých podmínek, protože eh, víme, eh, jaké problémy tady byly. Děkuji mnohokrát. Pokračujeme dále. Budeme hovořit o Artemis. Kolego, můžete hned hovořit. Uh, thank you much indeed, madam. Děkuji. Po zjištění významných slabostí eh, při mm, naplňování rozpočtu Artemis. Eh, eh, parlament rozhodl odložit absolutorium v Dubnu a Artemis má nízkou míru implementace rozpočtu na základě auditu a má Eh, pr- většina problémů spojených s eh, implementací těchto strategií ex post auditu eh, byly tedy konstatovány a v roce 2014 byly obě mm, ty mm, aktivity spojeny do jedné, Axel John, a E, to za účelem vyřešení problémů zjištěných během v rámci Artemis a ENIAC. A já jsem to tedy předložil v tom svém um, návrhu zprávy. Například praktické otázky spojené s audity ex post podepsané e, míst, národními orgány Ehm, kde byly uvedeny eh, specifické formuláře pro výkaznictví s národním systémem eh, zajištění pro společné aktivity eh, NFA ze strany soudu. Co se týče otázek střetu zájmu a jejich řešení, prohlášení eh, o střetu zájmu ze strany vedení a manažerů, jak to vyžaduje nařízení a implementační pravidla, byly tedy eh, uveřejněny na webových stránkách eh, společných a také došlo k vytvoření nové metodiky pro snížení chybovosti podobně jako e, systém používaný komisí v rámci systému e, spolužízeného financování. E, zbytková chybovost u 157 auditovaných transakcí byla 0,73%, přičemž při nedávné aktualizaci Eh, u 33 eh, eh, transakcí byla chybovost 0,66 a s tím, že se snížil celkový prach 2 a takže jako zpravodaj já bych chtěl doporučit udělení absolutoria. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Takže vy jste hovořil za Artemis a Eniak eh, dohromady. Kolega Baltiač má slovo. Děkuji. Chci poděkovat panu zpravodaji Černeckému. Chci mu poblahopřát k této zprávě k Artemis Eniak. Eh, předložil tady všechny problémy eh, velmi tedy takovým souhrným způsobem. A jinak mm, my jsme chtěli udělat absolutorium už dříve. Ta míra chybovosti po dalších prověrkách se ukázala být velmi nízká. Ale teď tedy místo těch dvou máme třetí entitu, um, ale díky odložení jsme se mohli ještě bedlivěji podívat eh, na to, co se předtím eh, vlastně dělalo. Eh, ukazuje se, že národní auditové instituce ne vždycky ehm, tedy poskytovaly přesné informace. Teď se bude muset provádět kontrola, jestli jsou ty národní informace spolehlivé nebo ne. A myslím, že tím pádem už nebudeme muset čelit Eh, podobným problémům, takže naše skupina podporuje discharge eh, pro obojí. Ja, vielen Dank. Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Přeje si někdo vystoupit? Není tomu tak, takže i zde vyčkáme. 4. září to je termín pro pozměňovací návrhy a hlasování 22. září na výboru. Kolega Černěcky i dále bude hovořit ohledně udělení absolutoria Radě a Evropské radě. Prosím. Thank you, again. Uh, Děkuji ještě jednou. A jen velmi stručně, neboť situace je jasná. Co se týče Rady a Evropské rady, tak navrhuji odmítnutí eh, absolutoria a chci říci, že nic, a opakuji, nic se v této věci nezměnilo. Nevidím tu žádnou spolupráci ze strany rady. Neobdrželi jsme dokumenty a vysvětlení, o která jsme požádali. Máme řadu otázek, na nichž jsme neobdrželi odpovědi. A z tohoto důvodu prostě nevidím žádnou možnost, náležité práce s Radou a Evropskou radou. Toť vše. Ano. Takže tady taky nemáme příliš, co bychom chtěli k tomu dodat. My jsme s koordinátory dohodli, že se budu snažit dohodnout termín s novým generálním tajemníkem, ale eh, samozřejmě záležitost kolem Řecka toto trochu zkomplikovala, takže eh, teď bychom se měli jaksi připravit na září, ale já doufám, že tedy se nám podaří s tím novým eh, generálním tajemníkem se seznámit a že zaznamenáme nějaký pokrok v této oblasti. V každém případě vás budu informovat. Hlásí se někdo? Není tomu tak? Takže opět pozměňovací návrh 4. září. Takže dnes je to opravdu vystoupení pana Čarneckého, bude opět hovořit a sice o bodu 13. To znamená jeho stanovisko k tématu, jak lépe dosahovat cílů EU v oblasti zahraniční politiky. Takže prosím. Thank you, Madam Chair, again. Ještě jednou děkuji, paní předsedkyně. Plně s vámi souhlasím. Úterek je prostě můj můj den, zvláště tedy tento týden. Eh, co je ovšem velmi důležité, účinnost, efektivita, transparentnost a zodpovědnost eh, OSN by se měla zvýšit. A to zejména pokud jde o eh, zprávu zdrojů Evropské unie. Je důležité, aby oba systémy zprávy se zblížily, abychom vyměňovali osvědčené postupy, to je rovněž klíčové. V rámci meziinstitučního partnerství by OSN a EU měly zkvalitnit své metody ehm, zvládání rizika a rámec pro dohled a řízení a audit by měly kompilovat data, metodol, metodiky i výsledky. Je potřeba dospět k maximální úrovně transparentnosti a instituční odpovědnosti na všech úrovních a zajistit eh, přístup k vyčerpávajícím rozpočtovým informacím u projektů s evropským financováním tak aby byl možný eh, parlamentní dohled. Je rovněž potřeba posílit eh, eh, politiky informační týkající se financování stážistů a dalších otázek, abychom dospěli k lepšímu řízení a lepší zprávě evropských peněz. Ano, já bych chtěla ještě poukázat eh, na další záležitost. Děkuji za toto stanovisko. Chtěla bych poukázat na to, že je to starý problém. Už eh, před rokem 2009 eh, jsme měli velké diskuze s OSN, také ohledně toho, co vlastně víme o tom, jakým způsobem se využívají evropské prostředky. Víte, že my jsme velkými dárci z hlediska OSN a agentur. A myslím si, že je dosti symptomatické, že zatím se k tomu stále vracíme, že jsme zatím nedosáhli tak dobrých výsledků, abychom mohli říci, teď je vše jasné. A proto myslím, že bychom měli obohatit vaši zprávu. Já se toho budu účastnit. A Eh, musíme zajistit, že v těch následujících pěti letech budeme mít výrazné výsledky v porovnání s tím, co bylo v minulosti. Kolega Gajar, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vaše připomínky mě vyprovokovaly, abych se také přihlásil eh, krátce o slovo. Když se podíváme na politiku vydávání prostředků v EU, tak eh, vidíme, že ty kanály, které vedou do OSN, také jsou velmi relevantní a je tady otázka, kterou si můžeme klást této souvislosti. Jak zajistit eh, kontrolu v těch kritických bodech, protože nejde jenom o to, co tím získáme, ale také o co přijdeme. A co se týče rozvoje politiky, eh, zvláště v souvislosti OSN, tak zjišťujeme, že zde musíme provádět velmi důslednou kontrolu. A samozřejmě, eh, pokud eh, tedy nebude uspokojivá tato kontrola, no tak pak je možné také zastavit tyto eh, prostředky. To je první bod. A o co tady jde v této výzvě a co představuje postačující kontrola nad eh, evropskými prostředky. Já jsem vypracoval první zprávu na toto téma a právě jsem se zabýval tím, jak jsou vydávány peníze v Afganistánu. I v této zemi tyto peníze jdou přes eh, trust funds OSN. A co tam eh, bylo kritizováno? Ehm, možná, že to nebylo vždy oprávněné, ale já to trošku vyhročím, aby to bylo jednoznačné. Bylo eh, kritizováno to, že není úplně jasné, v jakých projektech vlastně se skrývají ty evropské prostředky. Není to jednoduché eh, a nedá se to úplně jednoduše vysvětlit. Takže Evropská unie tady adresuje OSN jednoznačnou prozbu, aby toto bylo identifikováno, protože EU jako taková není členem OSN. Když jsem byl v New Yorku a tyto problémy jsem probíral s představiteli OSN, tak eh, jsem se snažil také zastupovat názory účetního a Bylo by dobré, kdyby Evropský účetní dvůr měl možnost eh, se seznámit eh, s vyučtováním eh, a s tímto systémem v OSN a v těch jednotlivých organizacích. Takže je pravda, že tehdy byly velmi vstřícní z hlediska těchto ověřovacích mechanismů. Samozřejmě, že se musíme na toto rychle podívat, ale je tu problém, a trošku jsem ironický, že nemůžeme přesně identifikovat, jaké základní kameny škol v Afganistánu byly zafinancovány EU a jaké z hlediska jiných organizací. Takže toto by se mělo nějakým způsobem změnit. Samozřejmě, že my nemáme nějakou velkou nedůvěru ohledně OSN, nicméně bylo by dobré, abychom věděli, jaké jsou výsledky využití e, prostředků právě v rámci těchto kanálů OSN. To je důležité pro evropské daňové poplatníky. Měli bychom se také zamyslet nad tím, jaké by byly důsledky, kdybychom zjistili, že ty kontroly nejsou postačující. Pak bychom e, museli politicky rozhodnout, zda bychom měli toto zastavit či nikoliv. Samozřejmě eh, to by nebylo asi správné politické rozhodnutí. Musíme spíše se zaměřit na kontroly, na to, zda tyto kontroly jsou postačující a jak je zlepšit v budoucnosti. Mnohokrát děkuji. Já nechci z této diskuse udělat bilaterální eh, výměnu názoru tak jednoduché to úplně není. My jsme i v našich eh, pracích eh, viděli, že se nejedná o ty základní kameny škol, ale o základní principy financování. A je nutné se také podívat například na pásmo Gazy, eh, tedy na záležitost Palestíny. Tady EU přes OSN financuje už v podstatě po XT eh, projekty a je také tady návrh ALDE liberálů, abychom tam jeli, abychom tuto eh, záležitost dořešili, abychom se přesně podívali na konkrétní projekty v této oblasti. Po kritice Evropského účetního dvora jsem si řekla, že bychom eh, měli se opravdu zamyslet principiálně nad eh, těmito věcmi, zvláště z hlediska také Iráku. Dívali jsme se na záležitost Afganistánu. Měli jsme také mnoho zasedání, jednání s představiteli OSN, takže tady je opravdu potřeba zlepšit tyto záležitosti. Já jsem eh, také připravená zasadit se o jakousi následnou zprávu o využívání těchto prostředků prostřednictvím OSN. Já souhlasím s panem Gajerem eh, v tom smyslu, že EU často financuje tam, kam tam, kde OSN nechce financovat nebo kam nechce jít, to je tady velká šance. Takže v každém eh, případě eh, bychom měli v těch rezolucích ohledně absolutoria se zabývat záležitostí také možnosti snižovat tyto prostředky. Víte, že tady ta snaha je ty jedna miliarda částek, to je částka, která nyní tady figuruje, předtím jsme měli 3 miliardy. E, samozřejmě e, já nechci, aby komise dávala tyto peníze OSN, protože je to vlastně nejjednodušší způsob, jak se zbavit těchto peněz. Já myslím, že ta kritika je naprosto odůvodněná. E, myslím si, že to trvalo dlouho, než komise se opět tímto zabývali, zabývala. My jsme tedy dali možnost komisi eh, nějakým způsobem eh, tady jednat. Já myslím, že je nutné toto přesně sledovat, protože Evropská unie je největším dárcem z hlediska rozvojové pomoci. Takže to je záležitost, kterou bychom měli i nadále sledovat, jak je termín pro pozměňovací návrhy. Eh, dneska vlastně 14. července v kolik hodin? Ne? Promiňte, říká paní předsedkyně, je to 4. září. Já jsem se tady spletla, takže 4. září termín pro pozměňovací návrhy a 22. září budeme přijímat tuto zprávu na výboru. Chce někdo vystoupit? Možná, že teď postupujeme rychleji, než jsme si představovali, takže eh, omlouvám se za to, že jsme eh, postupovali takto rychle, takže nikdo se nehlásí. Tím jsme tedy dokončili tento bod. A tady máme bod 14. Je to výměna názorů ohledně mm, otázky eh, saharského uprchlického tábora v Tindufu. My jsme pozvali pana Sorence na 11. hodinu. Já se omlouvám, prostě průběh eh, probíhal rychleji, než jsme si představovali, takže teď přerušíme naše jednání a budeme zase jednat až v 11 hodin. Takže omlouvám se, jednání je přerušeno a sejdeme se opět v 11 hodin. Děkuji.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

tak abychom zjistili, jaká je situace právě v saharském uprchlickém táboře v Tindufu. My už jsme o tom hovořili v mé kanceláři, to je otázka, která byla velmi sporná v parlamentu. Vy jste mi tehdy řekl, že jste poslali misty do e, Tindufu a samozřejmě bychom se rádi dozvěděli, jaké jsou výsledky této mise, takže pane generální řediteli, vítáme vás, máte slovo. Well, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vašemu výboru za sledování otázky eh, saharských uprchlíků. Eh, bohužel je to eh, krizová situace, která se jak si nějakým způsobem ve světě vyostřuje. Tady 40 let tento problém čeká na politické řešení, ale podobné případy jsou v Keni, v, eh, eh, například, kde jsou uprchlíci, kteří čekají 25 let, pak je palestinská otázka a přestože mám mandát směrovat peníze na okamžité řešení uh, krizových situací, řečníkovi vypadl mikrofon. Uh, it went off. I'm sorry. Sorry for that. I... Omlouvám se. Takže hovořil jsem o krizových situacích v různých místech světa, Dadab v Keni, tam máme půl milionu eh, uprchlíků v, v tábořech 25 let, Palestína, a je otázka, jak to dopadne, pokud bude syrský konflikt pokračovat. Takže peníze, které, se kterými já jak si nakládám, jsou vlastně zachycené v konfliktech, které nemají velkou šanci na vyřešení. Tento případ se saharskými uprchlíky, to je ovlivňováno politikou a napětím mezi Alžírskem a Marokem a my, jak poskytujeme tu pomoc, tak vidíme, že pokud bychom tu pomoc stáhli nebo změnili postoj, bude to mít další politické dopady. Je to tedy složitá situace. My jsme měli mm, eh, tedy tu pracovní cestu jako inspekci nejenom v Dubnu, ale eh, také moji audit můj auditor Alfonso v eh, tomto uprchlickém táboře byl už na podzim, jak víte, máme v Alžírsku kancelář a moji lidé z této kanceláře navštěvují e, tábory a e, každý měsíc tam tráví Eh, každý druhý týden a podobně eh, tam tráví čas a zjišťují, co se tam děje. Poslední vývoj, o kterém asi jste informováni, je ten, že došlo ke snížení financování z jiných zdrojů. Když to porovnáme s rokem 2011, tak v dnešní době došlo k poklesu o 25 A částečně to souvisí s tím, řečníkovi opět vypadl mikrofon, že e, došlo k obecným škrtům v rozpočtu, ale také američané e, postupují jinak než my, jsme s nimi v kontaktu, ale obecně celkový tok humanitární pomoci do tohoto tábora e, poklesl o 26% za posledních 4-5 let. Asi víte, že hlavní agentury, se kterými spolupracujeme, což je e, potravinářský program, vysoká představitelka pro uprchlíky UNICEF, e, vyslali, poslali dopisy všem diplomatickým misím před několika týdny, aby nás upozornili že při stávající míře financování budou muset snížit kalorickou hodnotu potravinových balíčků, které povrchlíci dostávají zhruba o e, z 2000 na 800 kilokalorií už na podzim nebo až na 400 kilokalorií v prosinci, čili apelují na všechny dárce. Oni neapelují konkrétně na nás v Unii, protože vědí, že e, přestože je to těžké, tak my se snažíme udržet tu úroveň, ale apelují na všechny dárce, aby e, jak si ujali, udělali úsilí větší, jinak bude kalorická hodnota té výživy muset klesnout. Dopis také e, zmiňuje vyšší míru napětí a neklidu uvnitř táborů. E, diplomatická mise nedávno tábory navštívila, hovořila s mladými lidmi, kteří tam sedí, hovořili s těmi rodinami, a celkový dojem je takový, zase to se netýká konkrétně nás, ale um, jsou to diplomaté a podobně, kteří z toho mají obecně pocit, že, a, že tam ta nestabilita v táborech začíná být skutečný problém. Také pro mladé lidi 16 až 25 let, kteří vyrostli v těchto táborech, tak prostě absolutně nemají žádné perspektivy. Čili čím dříve se najde politické řešení, tím lépe. A to není vyloženě mým úkolem řešit politické aspekty, ale vy byste měli vědět, že jsme byli v kontaktu se službou vnější činnosti, hovořili jsme s nimi o tom, co by se dalo dělat. Také jsem volal alžírským přátelům a marockým přátelům a říkal jsem jim jako prosím, Zkuste se domluvit, aby tato konfrontace skončila, protože to odnášejí právě ti mladí lidé v těchto táborech. A nejenom e, tyto, ale ono to obecně vytváří nestabilitu při všem, k čemu dochází v Mali a v Jižním Alžírsku, tak prostě vždy to čtete v novinách a každý chápe, že to je potenciální další hrozba nestability v regionu. Takže my jsme přesvědčeni, že musíme zůstat eh, a snažit se zajistit eh, veškeré potřebné kontroly samozřejmě, protože pro nás je důležité eh, vyvodit ponaučení ze zprávy OLAFu, která byla přijata po té epizodě, kde eh, byly eh, ty potravinové balíčky prodávané na trhu a podobně. A eh, takže ten kontrolní prostředí, které jsme vytvořili a které funguje už několik let, je takové, že jsme především zredukovali značně počet partnerů, protože je snažší vést dialog třeba s pěti partnery spíš než s osmi nebo s deseti. Takže je to VF P, eh, eh, Oxfam, eh, Španělský červený kříž a a několik dalších, se kterými jsme ve stálem dialogu. Trvali jsme na tom, že budeme kontrolovat jak zakázky, tak dopravu a distribuci a skladování Eh, humanitární pomoci a také eh, eh, potraviny, které transitují přes přístav v Oránu, budou přepravovány v zapečetěných kontejnerech, které se budou odpečeťovat až v Tindufu. Takže my kontrolujeme, že ty kontejnery jsou opravdu zapečetěné. Od roku 2003 jsme realizovali 36 misí, z ní, e, auditních misí, z nichž 8 byla v terénu. Čili nejde jenom o studování e, podkladů, ale o skutečně e, mise v terénu. A jak jsem říkal před chvilkou, naše kancelář v Alžírsku, tam jsou pracovníci, kteří a každý měsíc nebo každý druhý měsíc tam jezdí, hovoří s těmi rodinami a snaží se e, kontrolovat a sledovat, co se s těmi potravinami děje. A trvali jsme na, slovu, na tom, e, že to je potravinový program, který musí být přítomný aspoň na 25 distribučních bodů a eh, po, po, po, pohybují se od jednotlivých eh, potravinových výdejen, na druhé eh, tedy ti mm, kontroloři eh, od mm, Organizace pro potravinovou pomoc nemohou kontrolovat všechny ty výdejny současně, ale rozhodně jsou tam namáckové kontroly na těch jednotlivých stanovištích průběžně a je to vysoká míra kontrol eh, v porovnání s jinými případy. A teď každým rokem s vaší pomocí Eh, eh, posíláme, nebo dáváme 10 milionů eur ročně na tuto operaci. Ono to sice není moc peněz, ale za ta léta to představuje veliké sumy, takže eh, já jsem chtěl Eh, jak si eh, ukončit tuto operaci, ale vím, ale když to, eh, my zredukujeme naši pomoc už proto, že ostatní dárci ji zredukovali, tak to bude mít závažné dopady na populaci. Takže z těch 10 milionů financování od nás pouze 4 miliony slouží k mm, nákupu a mm, rozdávání potravinových balíčků a zbylých 6 milionů eh, je eh, vydáváno na zásobování vodou, opravování kamionů a několik dalších životně důležitých aktivit. Takže 4 miliony na jídlo a 6 milionů na ten zbytek. A jak jsem říkalo, jednali jsme s našimi marockými přáteli, alžírskými přáteli, hlavně jsme Alžířanům říkali, že už nebudeme akceptovat, aby e, se e, vybíralo DPH z této humanitární pomoci a čekáme tedy řešení, ale oni zatím toto jaksi ne, nezajistili, takže nás to velice obtěžuje a používáme všechny diplomatické páky na to, abychom toto zajistili. A také jsem jim kladl na srdce velice důrazně, že je daleko lepší eh, pro Eh, místní populaci, aby měli eh, přístup k nějaké aktivitě a živobytí, a aby mohli prodávat své výrobky na trhu. To, I to je velmi obtížné pro eh, alžírské orgány, jak si kousnout, ale máme stejný problém v Keni, třeba tam uprchlíci by na tom byli mnohem lépe, pokud by byli integrováni do ekonomiky, která by mohla vytvářet přidanou hodnotu, aby si mohli vydělávat, aniž by byli závislí pouze na zahraniční pomoci. Ale v této situaci je podobně v Alžírsku, Eh, narážíme na odpor ze strany hostitelské vlády, která má obavy, že když se vydá touto cestou, tak už eh, se nikdy neodstěhují. Eh, takže nicméně pravidelně s nimi o tom jednáme. Takže abych to shrnul, ta situace je velmi nešťastná, Eh, jsem rád, že tomu věnujete pozornost. Snažíme se maximálně eh, zjistit vždy, jak si kam ta pomoc přichází. Máme velmi silnou kontrolní strukturu na místě A já i my všichni se maximálně snažíme být v kontaktu s politickými aktéry, aby e, to dospělo k nějakému řešení, ale to samozřejmě není v mé moci ale je to otázka procesu v rámci OSN eh, pod záštitou generálního tajemníka, kde je potřeba nejprve eh, dosáhnout eh, jaksi sčítání počtu lidí, kolik lidí se to týká, za druhé uspořádání referenda. Dobře víte, že referendum bylo přislíbeno už v 70. letech a z několika politických důvodů nebylo možné je uskutečnit, ale myslím si, že to je jediná cesta ku předu. Takže tím já bych skončil a jsem připraven odpovědět na vaše otázky, pokud budete chtít více podrobností. Já vielen Dank. Mnohokrát děkuji. My to velmi oceňujeme. Oceňujeme, že se tím zabýváte. A je nepopiratelné, že je to těžký konflikt. A my chceme jenom mít jistotu, že tato Eh, humanitární pomoc nevede k tomu, že vlastně bychom bránili řešení tohoto konfliktu. Já mám eh, některé otázky ohledně DPH v Alžírsku, jak je vysoké ročně, to je moje první otázka. A druhá otázka, pokud jsem to dobře pochopila, takže 36 eh, auditů proběhlo a 8, které byly realizovány na místě. Kdy se to konalo? Těchto 8 auditů na místě. Otázka uprchlíků je sporná otázka. Kolik jich je? Co myslíte? Tady jsou odhody z roku 2008. Údajně jich je 90 tisíc. Asi tam došlo k některým úmrtím. Eh, alžírské orgány to registrují, ale nicméně nám zakazují přístup, eh, takže to je opravdu eh, složitá zážitost. Není vůbec jasné, s jakými počty máme co dočinění. Vím, že byl realizován také nějaký film v televizi eh, ohledně tohoto saharského území v Maroku. V tomto filmu se hovořilo právě o tom, že se prodávají, eh, že se prodává tento potravinový program. Jaké znalosti tady máte? Jak dlouho bude tato záležitost se ještě protahovat? Eh, také mnoho zvěstí kolem eh, táborů, eh, také o cestách do Mali, jakou roli toto hraje z hlediska těch dalších uprchlíků, nefungují tyto tábory jako jakési kontaktní místo. Je to velmi znepokojivé, protože tady se šíří mnoho zvěstí kolem těchto táborů. Další informace tvrdí, že ti lidé se tam nesmí svobodně pohybovat, že jsou tam ti uprchlíci jaksi násilím zadržováni. Eh, takže jaké informace nebo jaké poznatky máte v tomto smyslu? Partnerství eh, s tím světovým potravinovým programem. To je další otázka, jak to tam vypadá. To je věc, kterou bychom měli sledovat. A kdo eh, pomáhá v tom táboře těmto eh, saharským uprchlíkům, eh, aby nedocházelo k nějakým eh, přehmatům. Takže mm, byla bych vděčná, kdybyste nám k tomu mohl dát ještě nějaké informace. A jak bráníte jaksi dvojímu financovánímu? V tomto smyslu děkuji předem. Um, Madam President, uh, Paní předsedkyně, právě jsem uh, konzultoval s kolegou, protože Alfonso tam byl přímo na místě a ví, jak to funguje. Odpovím, jak nejlépe jsem schopen. Ale pokud nejsem schopen na některé otázky odpovědět, jistě uh, vám dám přesnější odpovědi později. Nebudu předstírat, že vím něco, co nevím. Poslední návštěva na místě proběhla loni na podzim. 36 návštěv, o kterých jsem hovořil, to jsou návštěvy, které se děly pravidelně od roku 2003, z nichž 8 bylo přímo v terénu. Ovšem chci si to ještě nechat potvrdit ze strany kolegů, abyste měli přesná data, nejenom té poslední eh, inspekce, ale i těch všech předchozích. Pokud jde o sazbu DPH, i to musím ještě prověřit. Ehm, matně si pamatuju, že to je asi 15%, avšak nejsem si jist, jestli se to vybírá z celé hodnoty. Takže myslím si, že standardní DPH je 15%, není to jako v Evropě 22, je to nižší. Ale důležitá věc je následující. Z jaké hodnoty to vlastně vypočítáváte? My si myslíme, že to Alfonso mi říká, že to je asi půl milionu ročně, 500 tisíc ročně. Plus minus. To je asi 10%. Takže to je 5% celkové eh, částky, celkové eh, hodnoty pomoci, ale vrátím se s konkrétními čísly, abyste to viděli přesněji. Teď pokud je k počtu uprchlíků, to souvisí s otázkou referendem. Jsme v kontaktu s UNHCR, kteří vyhodnocují ta čísla. Snažili jsme se přimět, aby opravdu to náležitě spočítali, ale vždycky to narazí na jakousi zeď. Není to naše chyba, je to chyba systému OSN. Oni mají mandát organizovat ten, to sčítání. Mm, dostali jsme velmi rozmanitá čísla. 175 tisíc v jednu dobu. Ve zprávě OLAFu oni pak přišli s číslem 90 tisíc, což je prozatím to číslo, které máme. Je to méně nebo více, já nevím. Ale co vám mohu říci? Je tam vysoká míra porodnosti v tom uvnitř toho e, tábora a zatím jsme nebyli svědky příliš velkého odlivu populace tamtud vzhledem k omezením práva cestování. Vy se tážete, jestli jsme Eh, obdrželi nějaké zboží na trhu, my nekontrolujeme každý, každý trh v regionu, ale naši lidé, když tam jsou, jak se pohybují, je to asi dva, jeden nebo dva týdny měsíci kolem Tindufu, Lajunu, Dakla a dalších táborů. A pozor, to nejsou tam města, to jsou tábory mimo města, která se jmenují podle těch měst. Západní Saře. A oni mají tedy pokyn na tohle eh, dohlížet, zatím jsme nebyli svědky takových věcí. Eh, Světový zdravotnic, eh, potravinový program je vybaven a chce rovněž provádět kontroly mají kancelář z Tindufuzu NHCR a v Rabuny. Nejsem schopen vám říct, kolik lidí tam mají, ale většinou kancelář znamená 20 lidí spolu s um, logistiky a administrátory. Ale opět raději bych vám dal podrobnější údaje k těm počtům lidí zaměstnaných přímo na místě. Hovořil jste o dvojím financování. No to prověřují naši auditoři. Máme přístup k účetním eh, podkladům organizace. Řídíme se tím, těmi pravidly nařízeními FAFA. Eh, pokud tam vidíme něco podezřelého, tak je můžeme požádat, aby to doplnili. Ale oni mají stejně tak zájem jako my na tom, abych se předešlo dvojímu financování, je-li to možné. Takže i v tomto případě mm, myslím, že oni rozumí, jak je to citlivé a nepřejí si ani eh, stejně jako my, abychom se ocitli v nějakých eh, složitých situacích. Teď k otázce nestability. Nemám tady zatím žádný jednoznačný důkaz eh, náznak nějaký pravděpodobný Eh, ale možná jak mladí lidé, tedy kteří se eh, infiltrují ven z toho tábora a pak se spojí s nějakými dalšími frakcemi, s dalšími skupinami v, v poušti, to je samozřejmě problém. Pokud je nestabilita v táboře, lidé jsou nešťastní, nespokojení, nemají perspektivu. No tak pak samozřejmě zvláště mladí muži dostávají eh, různé radikální nápady, takže musíme najít řešení, musíme jim dát určitou perspektivu. Pokračovat eh, ve stávajícím stavu prostě řešením není. To je však mimo moji kontrolu tak trochu. A nebudeme-li svědky jednoznačného řešení, tak um, asi bude lepší, abych jsme zůstali uh, přítomní v terénu. Já, ano, mnohokrát děkuji. Mm, já myslím, že všichni si přejí, abychom našli eh, řešení, paní kolegyně Alessandra. Děkuji. Eh, že jste nás přišel informovat. Já jsem chtěla nejprve hovořit o porovnání s jinými tábory, kam Evropská unie eh, věnuje prostředky. My bohužel máme málo čísel k dispozici. Já bych chtěla vědět právě proto, abych mohla si toto porovnat, jaké prostředky byly alokovány například pro tábory v Palestíně, samozřejmě podle počtu uprchlíků. Jak jste říkal vy, pane generálním tajemníku je potřeba samozřejmě jednat s Maročany. Tady jsou dvě strany, které vedou politickou válku. A když budeme číst marocké noviny, tak budeme mít jasnou konkrétní situaci, konkrétní představu o situaci. A po uveřejnění eh, zprávy Minuso, tak jsme viděli, jak to vypadá. Tady jsou dvě strany a nemůžeme zapomínat na eh, ty Sahařany, kteří jsou obětí obou těchto stran. Dnes je to politická válka mezi dvěma státy, která pomalu zapomíná na celou jednu populaci. Takže já doufám, že delegace z našeho výboru bude moci navštívit obě strany Eh, za doprovodu marocké lobby nemůžeme eh, vidět objektivně, co se děje a musíme, potře- musíme se seznámit i s opačnou stranou, abychom zjistili, co se děje doopravdy v terénu a já doufám, že budeme schopni být nestraní. Ano, musíme se podívat, co se děje v alžírských táborech, abychom věděli, jaký je osud e, saharských uprchlíků. My jsme dostali, přijali 143 dětí a zdá se, že tyto počty budou stoupat. Každý eh, rok v létě vidíme posun eh, uprchlíků, saharských uprchlíků do Španělska a eh, rodiny je tam posílají, aby netrávili ta příšerná vedra v létě na Sahaře. A pokud bychom Eh, měli čísla, mohli bychom je také poskytnout těm rodinám, které přijímají tyto saharské děti. Ta situace je opravdu hrozná, především pro mládež. A co se týče nestability, já bych si přála, abychom byli velmi opatrní. My nemůžeme říci, že mladí lidé eh, se trousí v noci ven, když nemáme důkazy. Vidíme, co se děje v Tunisku. A vzhledem k prostředkům, které tady investujeme, tak víme, že mnoho mladých lidí ještě není zapojeno eh, do eh, nějakých eh, Um, aktivit podvratných. Takže já bych nerada, abychom tady eh, šířili fámy. My můžeme hovořit o nestabilitě, ale je třeba to dokázat. Při všem, co Evropská unie dělá, víme, že jsou regiony, kde je nestabilita horší než jinde a neměli bychom té populaci škodit více než je nutné. Takže pokud je řeč o nestabilitě, tak ať mi e, to řekne Europol, je potřeba přesně říci, kdo e, je e, tedy jméno, příjmení, kontaktní údaje, kdo tedy tam vyvolává tu nestabilitu. A když to porovnáme s jinými územími, tak bych řekla, že ta situace není až tak dramatická. Takže buďme důslední dříve, než odsoudíme toho či onoho. A co se týče dvojího financování, tak bychom byli o tom mohli hovořit s tím úředníkem, který to byl, on je opravdu problém s financováním ze strany OSN, to už ani není dvojí financování, když Evropská unie zaplatí euro, tak eh, OSN ani nevíme, kde to utratí, to jedno euro. Takže tady buďme upřímní a, a rozhodněme tedy, jestli není potřeba vytvořit nový typ vztahu s OSN. Já jsem totiž pevně přesvědčená, že ty prostředky mohou, nebo že my jsme schopni tyto prostředky využít do posledního centu řádně, tak proč eh, máme dávat ty peníze OSN, pokud si nejsme jistí, že jsou pak opravdu využity pro dobro eh, Sahařanů. Takže Ehm, otázku západní Sahary bychom asi měli projednávat bilaterálně, je to velice složitá problematika. A my také nemůžeme identifikovat Sahařany stejným způsobem, jak tady včera bylo navrženo třeba e, z, v souvislosti s Romy, tak jako samozřejmě není možné využívat satelity pro identifikaci lidí, jako třeba stromy. Takže v první řadě je potřeba vyřešit ten politický problém mezi Alžírskem a Marokem. Samozřejmě můžeme se vždy eh, snažit um, udělat sčítání lidu, ale žádná z těch dvou stran to ne, jako ne, nepovažuje za svůj zájem. Jeden, jeden stát nechce a druhý nemůže. A eh, pak eh, my musíme také zase Eh, jak si s oběma těmi státy eh, vycházet opatrně, ehm, takže eh, to sčítání mě nepřesvědčuje, ta situace je kritická, ty potravinové balíčky taky představují problém, minimálně ty děti, které se na léto posílají do Španělska, se aspoň pořádně najedí. A tady se hovoří o 10 milionech eur, 4 miliony na pozdravinové balíčky a 6 milionů na vodu a další. No mě by zajímalo, za kolik platíme e, v, v Keni a v Palestíně, abychom si to dokázali porovnat. Pokud došlo k chybám, dobrá, tak si to přiznejme, ale nevyvolávejme a nešiřme fámy. Zprávy OLAFu se snaží stavět Maročany proti Alžířanům. To právě je zpráva OLAFu, která nakonec přilila oleje do ohně. Dnes komise organizuje více kontrol než jiní dárci. A tady kvůli deseti milionům na pomoc, která je absolutně nezbytná z humanitárního hlediska. E, děláme kolem toho mm, strašnou, strašné akce, zatímco v jiných oblastech daleko nestabilnějších dáváme daleko víc peněz a tak nevím, proč tady e, nepostupujeme přiměřeněji. To přiměřenost to potřebujeme. Ano, děláme víc kontrol, než je nutné a než je opravdu nápomocné. Takže nesmíme si taky představovat, že saharské tábory se staly e, e, tréninkovými tábory islámského státu. Takže pokud mladý člověk v noci opustí e, tábor uprchlíků, tak to ještě nemusí znamenat, že je to terorista. Já bych chtěla jenom říct, že e, zatím jsem e, nikde neslyšela, že bychom byli obvinováni z toho, že šíříme nějaké nesprávné informace. Je to konflikt, který trvá už 40 let a myslím si, že tady eh, daňoví poplatníci poskytovali eh, velmi výraznou podporu. Já se velice snažím o to, eh, abychom nějakým způsobem nezasahovali do jednotlivých front tohoto konfliktu. Ale není možné, abychom nereagovali na otázku, zda finanční prostředky skutečně dorazí tam, kde jsou zapotřebí. V každém případě já nemohu posoudit, kdo za to může a kdo má vinu, pokud tomu tak není. V každém případě musíme se tímto tématem zabývat. V každém případě mm, jsme výborem, který musí reagovat, jinak to bude zase e, pokračovat. Teď došlo tedy k snížení těch kalorií na 800 nebo 400 kalorií to také není v pořádku. E, naštěstí tedy my můžeme na to reagovat. Nejhorší by bylo, kdyby se tím vůbec nikdo nezabýval. My samozřejmě závisíme mm, na tom, jakým způsobem se bude mm, vynakládat tato humanitární pomoc. E, samozřejmě nejhorší by bylo, kdyby tato pomoc nedorazila tam, kde je zapotřebí. Samozřejmě my registrujeme ty jednotlivé zvěsti, které se tady šíří a já se proto ptám, zda je to pravda. E, v každém případě e, není možné zaujmout e, nějaký, nějaké stanovisko být proti nebo pro. Mně jde o to, aby ty finanční prostředky skutečně byly využívány správně. Takže budu ráda, když pan generální ředitel zareaguje na předřečnici a já bych se chtěla také ještě vrátit k těm 6 milionům eur ohledně tedy těch oprav, o kterých se tady hovořilo. Co ta částka představuje, těch 6 milionů? Já si dokážu představit, že eh, na Sahře je obtížné samozřejmě zacházet eh, se zdroji vody, ale bylo by dobré, kdybyste na to zareagoval také na otázky tedy předřečnice. Děkuji, pane generální řediteli, máte slovo. Perhaps, uh, uh... Možná jenom slovičko, možná jsem nebyl správně pochopen před chvilkou. Já vůbec nenaznačuji, že ty tábory jsou nějakém, uh, nějaká líheň Al-Kaidi, ale eh, v dopise UNICEFu a VFP e se hovoří o deziluzích, o napětí a my víme, jak mladí lidé někdy potom dojdou eh, k nesprávnému závěru. To je něco, čo, co trápí mě a myslím si, že i hodně dalších lidí. Za druhé k srovnávacím údajům, tak já bych vám je rád eh, dodal. Později včetně Palestiny. Bylo by zajímavé se podívat na, ty, eh, na tyto vleklé krize. Je pravdou, že v některých případech jsou ta čísla mnohem vyšší. 10 milionů je 10 milionů. Když se podíváme na Dadaab, tak je tam 50 eh, milionů. Palestina, tam se to snížilo. Ale v průběhu minulých let to bylo dosti výrazné. Teď k tomu, ještě jednou k tomu dvojímu financování, že se toto téma objevilo. Bohužel, dnes máme pouze tři dárce. To je dost dramatické. Jsou to Spojené státy, eh, Spa- Španělsko, Echo. Ostatní prostě vypadly. Takže není příliš velký prostor pro dvojí financování, my to ještě prověřujeme. K těm 6 milionům. Hlavní výdaje jsou na vodu a sanitární opatření. Že je důležité, aby zdroje vody fungovaly, voda se musí poté přepravit, latríny jsou potřeba, hygiena, aby lidé se mohli umít aby neonemocněli v důsledku nedostatku vody a hygieny. Dále potom opravny, to je menší část. Je tu totiž celá flotila vozidel opravovaná našimi partnery, to se musí opravovat. Pokud máte v pouštním prostředí nějaký nákladák, tak musíte každé dva měsíce s tím to dát do servisu, prostě jinak se to, eh, jinak se to rozbije. Eh, ovšem rád vám sdělím i podrobnější rozdělení těch 6 milionů a na co jdou. Myslím, že si to zasloužíte a tímto vám děkuji za pozornost. Děkujeme. My jsme také eh, připraveni, abychom se zabývali přehledem těch jednotlivých humanitárních podpor. Možná, že se vyskytne nějaká příležitost, abychom o tom hovořili, jak to půjde dál. V každém případě je to složitý příběh. A samozřejmě vzhledem tomu, že na celém světě se situace vyostřuje, tak jsou tady problémy eh, s rozpočtem vůbec. Takže bylo by dobré, kdybychom alespoň některé konflikty mohli nějakým způsobem vyřešit. Je tady otázka. Zda ti um, zástupci SVČ se také snaží v souvislosti tedy s Marokem a s Alžírskem, eh, zda i oni reagují tedy na tuto situaci. Máte slovo. To je, paní předsedkyně, přesně to, co jsme jim říkali. S tím plně souhlasím a o tom také intenzivně jednáme se službou vnější činnosti, že musíme ty strany dostat ke stolu, musíme podpořit úsilí OSN ve zprostředkování dialogu. Teď je to opravdu zaseknuté, ale ve finále si myslím, že není v žaj, zájmu žádné z obou stran udržovat tuto situaci takto. Takže snad nějaké iniciativy budou přijety. My z naší strany rozhodně na to tlačíme. Ještě jedna poznámka ohledně typu Eh, stop. To, jak při, to, že řešíme tento, tuto krizi, tak to po, pohlcuje velkou část našeho rozpočtu, který má sloužit k řešení akutních krizí. A DG um, eh, eh, development a DGNR, e, tím pádem třeba v případě Eh, krize jako v údolí Beka v Libanonu se používá z části humanitární financování, ale také déledobější financování na financování škol, zdravotnických středisek a jiných déledobějších investic. Ono je to tak trošku na hranici mezi humanitární a rozvojovou pomocí, protože to je jediná cesta, jak trošičku vycouvat a potom posloužit i v jiných okamžitých katastrofách, které Eh, mohou nastat. Takže jenom, aby eh, bylo dobře rozumět tomu mechanismu. Děkuji. Ano, to je stále stejný problém, to znamená ten průsečík mezi humanitární pomocí a rozvojovou pomocí, to bylo na Haiti po zemětřesení a mm, setkáváme se vždycky s tím stejným problémem. Kolega Vatiči ještě žádá o slovo, prosím. Šitas klausimas matyti. Děkuji. Myslím, že tato záležitost je jednou z principiálních otázek. Neměli bychom hovořit jenom o rozsahu finanční pomoci, ale také o určitých eh, principech. A pan ředitel tady říká, že musíme oddělit tuto otázku od politických otázek, ale myslím, že pak nikdy žádné řešení nenalezneme. Otázka uprchlíků eh, těs, těsně úzce souvisí s politickými otázkami, ne, je součástí, eh, politi, eh, součástí komise, která má za cíl vést jednání s OSN. Ale myslím si, že to není ta hlavní otázka. Měli bychom hovořit i o technické otázce, to znamená určení počtu uprchlíků v jednotlivých táborech. A ta zpráva vychází z určitých fakt zjištěných v době, kdy zpráva vznikla. Tudíž je přirozené, že ani jedna ze stran nechce věc řešit, protože my je financujeme. A pokud je tu nějaká mezera, tak lidé samozřejmě najdou nějaký způsob jak toho zneužít. Takže myslím, že bychom měli vynaložit mnohem více úsilí, abychom přesvědčili Evropskou komisi a ESVČ spolu s dalšími institucemi, abychom zajistili, že určitý přípustný počet uprchlíků bude stanoven pro tyto tábory, abychom věděli, na základě čeho se pak stanoví 800 nebo 400 kalorií pro, na osobu žijící v tomto táboře. Děkuji. Yeah, I mean, the number we have right now, rightly or wrongly, accepted... Počet, který teď máme, ať už je to dobře nebo ne, je akceptován všemi agenturami, je 90 tisíc. To je aktuálně uznávaný počet. Všichni si stěžují, že neměli možnost to prověřit, ale nikdo nespochybnil, že se pohybujeme zhruba kolem tohoto čísla. Takže na základě tohoto čísla a na základě snížené míry financování, tak nám agentury píší a říkají, že to povede ke snížení hodnoty Eh, nutriční hodnoty, tedy kalorické hodnoty těch balíčků potravinových. Až nakonec tedy po létě a po zimu by to mohlo být 400 kalorií. Takže taková je situace. Samozřejmě nemáme bohužel možnost to spočítat, ale tohle je zatím takový konsenzus. Zatím se všemi kontrolními opatřeními, které máme k dispozici, tak jsme nedetekovali podvod, ale kdybychom měli nějaké podezření, tak vás ujišťuji, protože jsem zpracoval s Olafem v minulosti, první, co bychom udělali, že bychom oznámili Olafu po toto podezření. Zatím však nemáme podezření, protože každý měsíc se tam vydáváme a vidíme věci poměrně podrobně. Děkuji. Taková je tedy stávající situace. Keletas e, e, patikslinimų. Ir e, Jalo Sender pasisakėme. Možná by byla dobrá, dobrá ještě upřesnění. 170 tisíc bylo to původní číslo. Pak obě strany rozhodly, že to je 90 tisíc. Jde tedy o prodej potravin na trzích, nemůžeme přesně zjistit, jaká je ta situace, protože nejste tam, nej, člověk tam není vždycky. Ale myslím si, že v něk, mohou být některé případy, kdy to dodané jídlo se pak prodává na trhu. V takovém případě to znamená, že se nedostane eh, k těm uprchlíkům. A já si myslím, že bychom eh, to měli do budoucna mít mnohem přesnější. Jestliže je to 90 tisíc, mělo by být jasné, že to opravdu 90 tisíc. Kolegin Ayala Sender, bitte. Paní Ayala Sender, prosím. O těch 175 se hovořilo před e, zprávou a před satelitním pozorováním. E, Jestliže teď je schoda na 90 tisících a je schoda, že došlo k poklesu, takže se musí snížit i pomoc, ehm, ale snižovat eh, kalorickou hodnotu si myslím, že není dobrá cesta. Ale chtěla jsem říct si následující, co se týče těchto dlouhodobých krizí. Řekněte mi, z kvantitativního pohledu, jaká je souvislost mezi humanitární pomocí a rozvojovou pomocí, který jaký je podíl těch jednotlivých pomocí, protože ta čísla jsou výmluvná. Humanitární pomoc je podstatně menší, skromnější než rozvojová. Vy říkáte, že je často těžké to rozhodnout, tak jestliže by komise rozhodla, že chce přejít od humanitární pomoci k rozvojové mm, pomoci v eh, uprchlických táborech, co by nakonec bylo logické, tak to třeba bylo v Palestíně, k něj nevím, ale já se teď ponožím do této problematiky a myslím si, že někteří by rozhodně byli proti, protože ta rozvojová pomoc je daleko významnější a to je důležité pro země, které nemají třeba problém eh, s potravinami. Ale takže tak to mě to zajímalo, jaký je podíl těch jednotlivých eh, forem pomoci. Pokud eh, tam není index podvodů a ty počty jsou schváleny všemi stranami, pak hovoříme o tom, já vím, že tam je kancelář, vím, že tam existují marocké zájmy, které spochybňují zprávu OLAFu z doby před osmi lety, ale myslím si, že prostě v určitou chvíli je potřeba se věnovat něčemu dalšímu, protože tady zabývat 8 let starou zprávou, to opravdu není akutní. E, v jiných oblastech se vydávají miliardy, jsou to zóny daleko nestabilnější, ale třeba jsou tam jiné zájmy. Takže pokud tam není ne, podezření e, podvodu, pokud se všichni shodují na číslech a pak se hovoří o fámách, o určitých signálech, ale kontroly pak říkají, že ty signály o ničem nevypovídají. Tak co to je, paní Kresle, jestli máte jiné zájmy, který, které mi unikly, tak by bylo dobré, abyste nám to řekla. Takže pokud máte něco jiného na mysli, tak to řekněte, ale tento výbor by se měl problému. Už tady měsíce říkáme, že nejsou Eh, signály, že není podezření podvodu, že na těch počtech je schoda, tak o co jde? O čem mluvíte, eh, paní eh, Dresle? O čem se tady dohadujeme? Tento výbor pro rozpočtovou kontrolu se má věnovat problematickým tématům, tam, kde máme podezření, a ne kde běží nějaké fámy na základě nějakých mediálních prohlášeních, mimo jiné marockých. Takže co chceme, o co se snažíte, to mi prosím řekněte. Mě by zajímalo, kolik ty kontroly stojí. Mě by zajímalo, kolik stojí tyto kontroly o e, deseti milionech eur pro lidi, kteří umírají hlady. Pojedete do Maroka a tam nasloucháte a zjistíte, že běží nějaké fámy. Já vás ujišťuji, že to, co jedí a pijí, nepadá z nebe. 10 milionů eur pro 90 tisíc obyvatel, které se snažíme udržet při životě, tak jestli si myslíte, že to nemáme, nebo že máme zmenšit eh, eh, dávky, tak, tak to řekněte, ale jinak mě zajímá, o čem se bavíme. No tak eh, toho upozornění a ta upozornění v Evropě jsou různá. Takže moji eh, daňoví poplatníci říkají 10 milionů, no za tolik let už je to 40 milionů a eh, tvrdí, že bychom se měli eh, touto záležitostí zabývat. Jedná se o mm, následnou zprávu po absolutoriu Eh, já jsem diskutovala s panem generálním ředitelem Sorensenem, on říkal, že zorganizují tuto misi, takže všichni samozřejmě se zajímáme o to, co tam zjistili. To je smysl dnešního setkání eh, s panem Sorensenem. Takže já jsem velmi spokojená, že jsme mohli toto mít. Eh, jsou tady dvě pasáže v absolutoriu, eh, kde se upozorňovalo eh, na tyto záležitosti, takže já jsem navrhla, abychom monitorovali tyto dvě pasáže a proto jsem ráda, že jsme to mohli zorganizovat. Někteří kolegové tady nejsou, asi za to může už letní přestávka. Takže jedná se také o zprávu OLAFu z roku dokonce 2003. Tam dokonce jmenovitě byly některé osoby jmenovány a můžete mi říci, jak to dopadlo, protože tam bylo podezření ze spronevěry. Eh, bylo tedy pak zjištěno, že oni eh, nemají přístup k té potravinové pomoci, kterou jim poskytujeme? Další řečník, prosím. Já budu hovořit eh, velmi stručně. Já jsem se pokusil prostudovat tuto situaci, viděl jsem tady tento plánek tohoto uprchlického tábora. Je to velmi obtížná lokalizace, protože Maroko v podstatě se snaží postupovat do tohoto území. Tam byla vytvořena i zeď aby se bránilo dalšímu přílivu. Já jsem nikdy v tomto místě nebyl. E, a poprvé řečeno hovořit o rozvoji v tomto místě, to je trošku irealistické, nevím, co na poušti by se mohlo rozvíjet. A jsou tady tyto tisíce lidí v obtížné situaci. Máte pravdu, když říkáte, ano, musíme chránit daňové poplatníky, Eh, možná, že eh, tady eh, není odůvodněná část této pomoci, ale podívejme se na mm, vojenské výdaje. Víte, že takové vojenské letadlo stojí 50krát více než tyto podpory. Takže já myslím, že musíme pomáhat těmto lidem v obtížné situaci. Je to nezbytné. Na druhé straně samozřejmě musíme sehrávat naši politickou odpovědnost. Takže já chápu, že ta situace je poněkud vágní, eh, že mm, někteří lidé v podstatě se snaží využívat této potravinové pomoci. Musíme vykonávat určitý tlak na tak, abychom mohli dospět k politickému řešení. Tento tlak musíme vyvíjet na politické představitele. Jinak eh, z toho humanitárního hlediska z této, ne, nejdeme východisko z této situace, musí se najít také politické řešení. Podle toho, co jsem zaslechl, tak eh, Maroko vyvíjelo právě tlak eh, na přemístění těchto lidí eh, v situaci krize. A nyní jde o to, abychom našli řešení. Musíme politicky intervenovat, musíme zatlačit na Maroko které musí najít konkrétní řešení. Není možné souhlasit s tím, že tito lidé budou tady opuštěni v tomto místě a také na druhé straně není možné eh, stále proplácet tyto částky. Eh, někteří z nás patří k zemím, které kolonizovali toto území. Nejedná se o miliardy eur, ale o podpory, které zajišťují potravinový režim. Ale je nutné najít politické řešení a pak eh, samozřejmě se také věnovat kontrolám z hlediska prevence nějakých eh, podvodů. Co se týče těch eh, zapečetěných zásilek, samozřejmě to je také řešení, ale dále je nutné udělat kontroly a to vše má svoje náklady, takže musíme mít především k dispozici všechny údaje a vyvíjet politický tlak a je nutné sepsat nějaký dopis eh, ve smyslu odblokování této eh, situace. Jinak hm, tito lidé budou i nadále v této obtížné situaci, takže podle mého názoru tady jiné řešení není. Je nutné, aby došlo ke změnám na té politické šachovnici a aby došlo k vyřešení této problematiky, tak aby byli i daňoví poplatníci spokojení. Ano, bylo by dobré ještě se zmínit o nákladech na kontroly, pane generální řediteli. Well, I, I think I, I prefer... Myslím, že já bych raději se vrátil s konkrétními údaji, ale uvedu příklad. To, že máme eh, úřad ECHO v, Alžír, v Alžíru s jednou osobou plus asistentem a jedno vozidlo, to by stálo asi 300 tisíc za rok, abyste si udělali představu. A my jsme, eh, ale kromě toho eh, žádáme také světový potravinový program a UNHCR, aby to kontrolovali. Takže poměrně dost kontrol. A já si myslím, že ještě více kontrol v tomto případě, než eh, pokud jde třeba o naše dodávky v Sýrii, kde to kontrolní prostředí je daleko komplikovanější. kde to kontrolujeme předtím, než vstoupí do Syrie a pak, když zase ze Syrie se dostanou, ale to slabší, protože to riziko je tam daleko vyšší. K, vaší, k vašemu přesnému dotazu, paní předsedkyně, k těm jménům. Tázali jsme se mnohokrát našich partnerů, zda ti to lidé byli, mají zkušenosti s distribucí potravin. Odpověď zní nikoliv. Čili tito lidé jsou již mimo obrázek, mimo hru. Ja, vielen Dank, die Kollegin. No, klar, děkuji. Kolegyně Ayala Senderich, ještě jednou. Sí. Eh, yo quería plantear que... Ano, děkuji. Jen eh, ještě další eh, do, doplněk, další bod. Pakliže Máme mít audit veškeré humanitární pomoci. Zajímalo by mě, jaký by měl být rozdíl těch množství z hlediska humanitární pomoci a pomoci pro rozvoj. Výbor musí vědět, zda k tomu dojde, jaký to má celé smysl jenom abychom uspokojili daňového poplatníka, jak pan Vali správně řekl, jsou to, specifi, jsou to samozřejmě záleží na specifickém pohledu. Proč, proč vlastně pomáháme? Protože tedy máme určitě, je to otázka e, naší vůle a svědomí, ale předtím, než přijmeme to, toto rozhodnutí, by bylo dobré vědět, jaký je náš hlavní cíl, o co nám jde. to musí být podloženo eh, čas, čísly a kontrolami. Kontrolovat jen tak, to může být eh, spíše kontraproduktivní. A jinak chápu, co myslíte, když říkáte, že je tam hodně pozměňovacích návrhů v rámci toho absolutoria. No to je proto, že jste Měli tu zprávu OLAFu, kterou vám někdo předložil. A musíme to asi vnímat z politického hlediska. Takže vy jste se podívali na tuto zprávu, ale tak trochu bez kontextu, proč máme tu zprávu tak pozdě jen pár měsíců před tímto přeskumem. A my tu nejsme od toho, abychom dělali účetnictví, ale bychom měli jasnou podporu pro politické rozhodnutí. To, že tam bylo tolik pozměňovacích návrhů, nebylo náhodou. Prostě vzali jste tu starou zprávu, 8 let starou, abyste probudili určité e, staré věci. A to pak e, vedlo k té celé záležitosti. Já sama chci vědět, odkud věci jsou a kam směřují. V tomto případě je to právě takto, má, proto máme tuto situaci. Nebylo to kvůli absolutoriu, ale kvůli tomu, že se vrátila určitá stará věc, tedy tato stará zpráva, 8 let stará. Ale mělo to ještě další důvod, který předcházel tomu absolutoriu, a to, že se to používá absolutorium k různým účelům. My to v tom musíme mít jasno předtím, než přijmeme jakékoliv rozhodnutí, které by mohlo mít dopady na život lidí, kteří mm, jsou příjemci humanitární pomoci. Musí to vysvětlit také voličům doma. Jak jim to chcete vysvětlit? No to jim nemůžete vysvětlit. Jediné, co můžeme vysvětlit, je, jak poskytujeme pomoc v situaci, kdy jsme v minulosti tedy hráli určitou roli. Musíme být schopni vysvětlit, proč to děláme. Já bych jenom připomněla, že to není pravda, co jste řekla. Zpráva OLAFu byla přístupná až tento rok. Předtím to nebylo zveřejněno, nikdo neznal tuto zprávu, najednou se to objevilo na stole. Eh, možná by bylo dobré, eh, kdybyste neignorovala určité náznaky ohledně podvodů, takže já si myslím, že to nemůžeme ignorovat, proto jsme měli absolutorium, také jsme odsouhlasili pozměňovací návrhy, pak to bylo na plénu a pléna eh, plénum eh, většinově odsouhlasilo tuto záležitost, takže to nebyla jenom věc našeho výboru, ale celé plenární zasedání o tom hlasovalo. Teď musí být tedy eh, monitorovací zpráva nebo monitorovací zpravodajství. To byl také smysl dnešního zasedání. Já jsem ráda, že tady máme další informace. A generální ředitel bude jistě tak eh, laskavý, že mm, nám pošle písemně odpověď na vaše otázky a na moje otázky. Takže vyčkáme tyto odpovědi. Já bych chtěla poděkovat panu generálnímu řediteli. Viděla jsem, že budete povýšen. Kdybychom vás osobně už neviděli, tak bych vám chtěla poděkovat. Vy jste byl vždy spolehlivý partner pro nás i v těch předchozích funkcích. My jsme často také spolu bojovali, ale také jsme spolupracovali, takže srdečné díky. Osobně bych vám chtěla popřát dobré zdraví a osobně mnoho, mnoho úspěchů a srdečné díky za všechno, co jste s námi zde probíral. Takže děkujeme mnohokrát. Uh, uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom jedno slovo, já věřím v hlas lidu a vy tady zastupujete lid a jste zásadní součástí evropské konstrukce, takže budu stále na vaší straně. Děkuji. Takže tím jsme uzavřeli veřejné jednání, budeme mít ještě 30 minut zasedání koordinátorů. Prosím všechny ty, kteří se nebudou účastnit tohoto zasedání koordinátorů, aby opustili potichu a rychle tento sál. Máme 30 minut ještě k dispozici. Všem přeji příjemné letní prázdniny. No, eh, Ne, ještě budeme vlastně zasedat odpoledne. Promiňte, říká paní předsedkyně.